Reše rozpočet na rok 2016, mandát pro tří straná jednání a já dávám slovo panu zpravodajovi na čtyři minuty. Vice-prezident. Pane místo předsedo. Paní místo předsedkyně, pane komisaři, pane předsedo. A Rozpočet v Evropské unii je relativně skromný, ani ne 1% HDP v EU. Eh, to znamená odpovídající částku v prostředcích na závazky platby, ačkoliv se rozšířily kompetence Evropské unie a do Evropské unie vstoupily nové země. Eh, kdyby se rozpočet EU srovnal s USA, máme pouze 1% HDP a USA asi 20% HDP ale navzdory tomu máme my velkou přidanou hodnotu. Možná ne zas až tak velikou, ale 94% se používá pro investice, jenom 6% rozpočtu se používá na administrativní výdaje a na podnikové výdaje a provozní výdaje. Tento rozpočet v mnoha členských státech znamená více než 50 investic. Pro rok 2016 jsme si stanovili priority 3E zaměstnanost, pod, podpora podniků, zejména malých a středně velkých podniků a podpora podnikatelských aktivit. A to se má odrazit v následujících programech, například iniciativa pro zaměstnávání mládeže. Už bylo financováno 6 miliard pro tento program 2014 a 2015. Pro rok 2016 musí existovat pokračování tohoto programu a proto je třeba vytvořit odpovídající prostředky na závazky. mechanismus Connecting Europe, CEF, je nesmírně důležitý a i to si zaslouží naši zvláštní pozornost. Stejně tak jako naše solidarita v rámci politiky soudržnosti. Ona může, vytvořit, může přispět k vytváření pracovních příležitostí, podnikatelského ducha a inovacím. Soudržnost není cílem sam o sobě, ale může přispět k splnění jednotlivých cílů. Na to nelze zapomínat. A to jsem zhrnul pod tím pojmem interní solidarita s chudšími členskými státy. Tady se jedná také o sociální soudržnost. Interní solidarita je pro nás rovněž cílem, stejně tak jako solidarita externí. Nemůžeme zavírat oči Eh, před událostmi v Sýrii, eh, před situaci uprchlíků, eh, situace v zemích okolo Středozemního moře a proto jsou zejména důležité okruhy 3 a 4 a proto také prohlašujeme, že škrty nemohou být prováděny jaksi naslepo. Zejména při krácení personálních nákladů je třeba zvážit, jaké to bude mít důsledky máme agentury, kde personál eh, kde se má stav personálu snižovat, ale máme tady agenturu pro otázky migrace, ale kdyby se tady snížil počet zaměstnanců, tak bychom za to draze zaplatili. Samozřejmě musíme eh, zahrnout dlouhodobé plánování do našich úvah a musíme také dodržet uh, rámec pro finanční výhled a já doufám, že rada tady dostojí také svým závazkům a naplní svá slova činy. Je třeba, aby nám rada dala k dispozici odpovídající prostředky, abychom mohli také dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. Ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům a všem frakcím, které přispěly k vyhotování této zprávy, k tomuto mandátu, k vyjednávání, které posílilo Evropský parlament. Dámna komisar, viceprezidenta. Děkuji. Nyní paní komisařka Georgieva má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Děkuji také panu Fernandešovi za to, že eh, předložil tento návrh eh, pro mandát eh, pro vyjednávání rozpočtu na rok 2016 pro tento třístranný rozhovor. Mnozí přispěli podrobným popisem priorit, proč zde mají být tyto priority, a jak nejlépe využít finanční prostředky, které máme k dispozici. Podporujeme tyto priority, které eh, si stanovil Evropský parlament. Ano, potřebujeme se zaměřit na oživení naší ekonomiky. Říkáme tomu E, 3E, to je eh, také zaměstnanost a podnikatelský duch, to všechno k tomu patří. Chceme také lepší kvalitu života pro naše občany. Vy jste velice podporovali klíčové iniciativy komise, včetně plánu investic. Právě jsme přijali pozměňující dopis a já jsem velice ráda, že vznikl na základě naší dohody, že takto mohl být předložen. Také se s vámi shodneme, že kromě zaměřenosti na růst si musíme doma udržet solidaritu a, a také s těmi, kdo e, v chmurných vyhlídkách na nás spolehají. E, lidé prchají před válkami a vidíme, že takto vzniká i vnitřní problém Evropské unie. Proto jsme předložili návrh na prostředky na platby a byli jsme velice konkrétní v tom, kde potřebujeme mít nárůst v rozpočtu, zejména právě u plateb, abychom tyto priority mohli patřičně financovat. Máme 3,5 miliardy, 1,6 nárůst, to je v podstatě když eh, vezmeme v úvahu nedostatek plateb z hm, posledního roku a soustředili jsme se na ty oblasti, kde máme nejhlubší potřeby. Například v okruhu 4, 28,5% eh, je nárůst, který navrhujeme. Pro Erasmus navrhujeme 13% nárůst. A v této filozofii také se ptáme, co potřebujeme Nechceme ani víc, ani méně peněz a spoleháme na to, že v tomto obezřetném postoji vůči rozpočtu nás bude podporovat i Evropský parlament. Chci zdůraznit, že díky podpoře Evropského parlamentu se byli eh, schopni zlepšovat eh, naše výhledy lépe, tak abychom co možná nejlépe rozdělili naše omezené zdroje a měli je začné pro další platby, aby abychom neměli eh, problémy, které se mm, vyskytovaly v předešlých letech. Chci vám dnes poděkovat, eh, že budete hlasovat o eh, opravném rozpočtu je zapotřebí, abychom provedli to, co jsme slíbili občanům, protože když jim slíbíme, že v určité lhutě něco provedeme, tak aby to tak skutečně bylo. To jsou tedy naše cíle, na kterých jsme se shodli. Já se budu těšit na první zasedání trialogu třináctého července a to proto, abychom byli schopni peníze nastavit tam, kde je potřebujeme nejvíce. Děkuji mnohokrát jako další zástupci výborů Evropského parlamentu. Začneme panem Lícem, minutu. Děkuji, pane předsedo. Co by zpravodaj nebo autor stanoviska za výbor DEVE bych rád vyzvihl dva ústřední body. Za prvé, výdaje na humanitární pomoc musí být v roce 2016 navýšeny. Evropská unie musí eh, zvládat eh, celou řadu výjimečných situací. Sem spadá i humanitární krize v takových oblastech, jako je Sýrie, Irán a tak dále. To znamená, že navýšení prostředků je eh, jasné a potřebné, ale, to se, mm, ale musí k němu dojít nejen u prostředků na závazky, ale také u prostředků na platby. Jen tak se nám podaří snížit lidské utrpení. Rád bych opět upozornil na to, že zdaleka ne všechny členské státy dostály svým závazkům vyhradit 0,7 rozpočtu na humanitární pomoc. Já si myslím, že ten cíl by měl být dosažen již v roce 2015. Evropská unie musí mít ve svém rozpočtu dostatek prostředků na tyto věci. Velmi vám děkuji za pozornost. Um, pentru komisia privind Za. Děkuji. A za výbor pro zaměstnanost má slovo pan Klune. And, um, za výbor EMPL bych chtěla říct, že chceme zdůraznit rozpočet na vytváření pracovních míst. Samozřejmě tato strategie bude podporována také tím EEE. E e. A jak to chceme dosáhnout? Chceme podporovat malé a střední podniky, chceme se zaměřovat právě na ně, protože jsou páteří naší ekonomiky 90 eh, podniků v Evropě jsou malé střední Vlády, komise a rada nevytvářejí pracovní místa, ale mohou přispívat k tomu, aby to prostředí napomáhalo vytváření pracovních míst. V oblasti zaměstnanosti musíme říci, že to je velice důležitá, nedůležité téma a mm, my mm, se jim budeme dále zabývat. A je zapotřebí eh, také umožňovat rekvalifikaci tak aby ti, kdo hledají pracovní místa, se mohli uplatnit eh, v IT a v jiných oblastech. Tam si přejeme silné zaměření právě na tyto oblasti jako výbor EMPL. Děkuji za Envy, pan Lavia, děkuji vám pane předsedající, paní komisařko, děkujeme vám za to, co jste vykonala a věřím, že nás čeká ještě mnohem více práce. Já chci také poděkovat kolegovi Fernandešu za odvedenou práci. Rozpočet za poslední léta nám ukazuje, že nedostatek v platbách brání implementaci a rychlosti provádění programů, které mají potíže a nejdou dostatečně rychle jako program LIFE. Za výbor Envy žádám, aby eh, všechny prostředky, které takto mají být jmenovány do daných, um, do daných oblastí, aby odpovídaly eh, těm, alespoň těm úrovním, které byly uskutečeny v minulých letech. Toto všechno souvisí s ochranou spotřebitele, s, eh, s civilní ochranou a proto potřebujeme takto eh, chránit naše občany. Ohledně agentur, výbor Envy se zabývá některými agenturami, které často získávají vnější zdroje, aby mohly vykonávat svou činnost. Eh, Otázka udržení nízké úrovně eh, počtu hm, zaměstnanců jde někdy proti úkolům, kterým stanovíme. Domnul... Děkuji. Za výbor pro průmysl má nyní slovo pan, ba, paní pan Busit. Děkuji, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegové. Paní komisařko, já eh, odpovídám za výbor pro výzkum. Já jsem proti úsporám u úspěšných výzkumných programů. Financování Junckerova plánu to je příklad pro evropskou přidanou hodnotu. Mm. A proto Vlámsko stojí na špici těchto výzkumů díky evropským dotacím a já jsem na to za to velice hrdá. Jsem proto přesvědčena, že je třeba, aby tady ty prostředky zůstaly. A mělo by to tak být každým rokem. Rozpočtový postup nesmí být zneužíván tomu, aby členské státy nedostávaly své odpovědnosti. Je třeba táhnout za jeden konec provazu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Galpéč na minutu. Pane komi, paní komisařko, pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji mnohokrát. Děkuji autorovi stanovis daleko, protože eh, také zohlednil význam vnitřního trhu pro rozpočet a pro hospodářský růst. Proto je tak důležité, abychom měli odpovídající rozpočtové položky pro podporu vnitřního trhu. Evropská komise vytvořila dobrý rámec, za kterých děkuji. Navzdory tomu bych ráda zdůraznila, že musíme mít vyrovnaný rozpočet pro celní unii a pro standardizaci. V takovém prostředí, které se rychle mění, je obzvláště důležité, abychom velice, velikou hodnotu poměřovali standardům. A ještě jeden bod, který chci zdůraznit. E, významnost vnitřního trhu. Tento rok je poslední pro přípravu reformy vnitřního trhu a proto je velmi důležité, aby toto fórum eh, bylo zachováno a mohlo nadále fungovat k tomuto účeli. Děkuji. A nyní paní Spiraky z výboru Regi. Děkuji, eh, pane předsedající. Prostředky, které poskytují strukturální fondy, jsou eh, velmi významnou podporou pro všechny země Evropské unie. Ale je to v podstatě také jediný eh, zdroj financování pro státy, které procházejí eh, ekonomickou krizí. Je to nejenom hospodářská pomoc, ale i sociální pomoc. A proto je důležité, aby eh, byl dodržen časový harmonogram pro poskytování těchto plateb, které byly přerušeny od toho posledního rozhodnutí protože v opačném případě bychom se mohli ocitnout v zemi, kde například ve Řecku eh, jsou všechny eh, platby projektu naprosto zmrazeny, kdy eh, peníze se nedostávají k příjemcům. A od roku 2016 v rámci víceletého finančního rámce bychom také už měli zohledňovat ty nové údaje, nové kritéria, která budou zohledňovat současnou krizi. A předseda komise Juncker také eh, umožnil eh, eh, uvolnění prostředků, nebo hovořil o tom, že je potřeba uvolnit prostředky na to, abychom rozhýbali reálnou ekonomiku. Děkuji a nyní za výbor Agri. Micro. Yes. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais... Vážený pane předsedající, vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Fernandesovi, který eh, skutečně koordinoval práci s různými výbory. S ohledem na trialog eh, a výbor pro rozpočet se tím ještě bude zabývat 14. července. Chci připomenout některé priority pro jednání budeme potřebovat při nejmenším stabilitu rozpočtu, zvláště rozpočtu na zemědělství. Je dobré, že je zřízen fond EFSI, ale také je škoda, že se odebírá z jiných rozpočtových položek a já si myslím, že ty rozpočtové položky je třeba chránit, chránit právě položky pro zemědělství. Pokud jde o tyto rozpočtové položky, tady existuje krizová rezerva, kterou je rozhodně třeba zachovat v budoucnu. Bohužel budeme čelit zím, ať už to je ruská krize, tak jak ji známe eh, dnes, ať už je to krize vyvolaná různými predátory v zemědělství. Musíme být velice obezřetní v těchto otázkách eh, krizové rezervy a také musíme být schopni eh, Mm, využívat rozpětí u jednotlivých stropů. A pokud jde o program, třeba mléko do škol, tam je také třeba dát dostatek peněz. Zemědělství je samozřejmě základní prvek, je to nejintegrovanější politika v EU, ale jsou tady i další, eh, u nichž musíme být velice obezřetní. Například to jsou strukturální fondy, o tom už se hovořilo, garance nebo záruka pro mládež, to je důležité pro budoucnost Unie. A v této souvislosti musíme být schopni zachovat dosavadní financování. A pak tady je otázka migrace. Tam uh, už dlouho se vede důležitá diskuse a je třeba najít nějaké řešení. A pak také bude třeba sledovat nerovnováhu mezi položkami pro platby a položkami pro závazky a na to výbor pro rozpočet bude dávat velký pozor. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Kadek, který ovšem není přítomen. Takže dostane slovo pan zástupce výboru pro kultury, pan Zdrojevsky. Uraz, který jesteśmy tak dumní. Teď eh, máme Evropskou unii, na kterou jsme tak hrdí, ale měla by být nejenom předmětem hrdosti členských států. A bez vysokého školství, bez zájmu na účast na kultuře budeme slabší, budeme méně kreativní a tudíž i méně efektivní při získávání finančních prostředků. Pro každého člena výboru kultury je nejdůležitější Eh, spotřebitel, ten, který začíná se vzdělávat, pokračuje v tom a kdo je vlastně prvním příjemcem kultury. Co nás těší, že roste podpora pro programy, programy zejména stipendií, jako je Erasmus+, ale také Kreativní Evropy anebo Evropy pro občany. Ale eh, děláme si starosti s tím, že tady nemáme dost pilotážních, pilotovaných programů. Některé už byly vyzkoušené a chybí tady záruka dalšího rozvoje pilotní kulturních programů. Jménem výboru pro kulturu bych chtěl poukázat na význam Euronet Plus a na projekty, které mají schromažďovat a přetvářet velice důležité informace, pokud jde o kulturní akce, dejme tomu nejrůznější festivaly. Děkuji. Děkuji paní Matera za eh, že výbor pro ženy děkuje. Já bych ráda panu Fernandezovi a kolegovi poděkovala za odvedenou práci, za jeho přesvědčení, za eh, nasazení v této práci která je velice chválihodná a velmi působivá. Já eh, jsem připravovala za náš výbor, výbor pro ženy, stanovisko a myslím si, že otázka genderové rovnoprávnosti opravdu musí být součástí všech eh, politik a přejela bych se, a pan Fernandez toto zdůraznil, aby bylo dost prostředků na podporu podnikatel, například eh, sociální fond Evropské unie, sociální iniciativy, to všechno by se mělo na to nasměrovat. Je třeba, že je, vidíme, že je třeba neustále řešit disbalanci žen a proto musí být k dispozici finanční prostředky také na zvyšování povědomí, aby mladá generace si dostatečně uvědomovala negativní dopady stereotypů. Děkuji mnohokrát. A nyní přecházíme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Začínáme od pana BG, má minutu a půl. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já chci tady výslovně podpořit našeho pana zpravodaje Fernandeše a jím i zmiňované priority. A e, myslím si, že správně odráží diskuzi na výboru. E, Rozpočet na rok 2016 zohledňuje eh, vzrůstající důležitost obchodní politiky a proto je také potřeba to dostatečně vybavit eh, finančními prostředky. Myslíme si, že narůstající aktivity komise v oblasti obchodu musí být zohledněny v rozpočtu a to má asi co dočiní eh, s tím, že Zpráva dohled a ex post hodnocení těchto obchodních dohod je mnohem intenzivnější, než bylo v minulosti. To tedy také se musí zohlednit a proto bychom to měli v souladu s tím, co navrhuje účetní dvůr, také posílit. Já vím, že eh, se to vyžaduje také eh, velmi emocionální debata o globalizaci v oblasti obchodu a proto na to musí být dostatečné prostředky. Stejně tak eh, bude potřeba zohlednit deváté jednání VTO na úrovni ministru a zohlednit tedy i závěry, které byly učiněny eh, ve prospěch nejchudších zemí a eh, s tím, že bychom měli věnovat prostředky na budování jejich kapacit. A proto bychom měli také podpořit i iniciativy pro podporu malých a středních velkých podniků na zahraničních trzích. Děkuji a dalším řečníkem je pan Jens Kajer na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo paní místopředsedkyně komise Gergeva, vážení kolegové, my jsme v minulosti měli celou řadu různých sporů s radou a já ještě pořád chovám aspoň minimum naděje, že jsme se už konečně dostali do nové fáze. Když se podíváme na tu krizi ohledně plateb, tak eh, Eh, tady rada už prodělala téměř všechny fáze eh, psychoterapie, od toho popírání až po katarzi, až po eh, přiznání a před několika týdny tady došlo k tomu, že byl předložen vlastní materiál rady, který popisuje nebo dává přehled o tom, jak to vypadá v oblasti plateb. Musíme si uvědomit, že lucemburské předsednictví si pořád ještě dobře bude pamatovat na to, co lotyšské předsednictví, co se lotyšskému předsednictví podařilo vyjednat. Víme, že eh, kroky rady byly v minulosti eh, eh, vědomé, nebyly rozhodně náhodné, bylo to, bylo to předmětem jakési politiky rady nebo předmětem jakýchsi priorit, které rada v té době měla. Což také asi potom není překvapení, když vidíme ten současný návrh komise, který navyšuje prostředky v této oblasti a co se tedy stane v situaci, kdy Evropská unie Eh, bojuje s těmito problémy. My tady o tom hovoříme na každém plenárním zasedání. Máme krizi na Blízkém východě, máme tady eh, ty zhroucené státy, jako je Líbie, eh, máme tady krizi na Ukrajině. A máme-li tomu dostat v oblasti rozpočtu, tak potom musí být nástroje vnější politiky Evropské unie být dostatečně účinné. To samozřejmě neznamená jenom dostatek peněz, ale e, ty jsou samozřejmě důležité a to platí i pro migrační politiku. E, Stojíme před novými eh, výzvami, také proto, že jsme, musíme začít budovat EFSI, eh, Fond pro strategické investice, což znamená, že se musíme zmobilizovat eh, prostředky z různých marží, tedy dalších 5 miliard z toho stávajícího rozpočtového rámce. Jak vidíte, těch problémů je celá řada. Já doufám, že už nebudeme Eh, hovořit o nových škrtech eh, jako minulosti, ale spíše budeme hovořit o tom, na co přesně věnovat ty prostředky, aby byly co nejefektivněji využívány. Eh, další má slovo pan Kelmel na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní místopředsedkyně komise Georgievě za vynikající spolupráci při sestavování tohoto návrhu. My ECR jsme na jednu stranu velmi rádi, že se nám podařilo učinit v tomto návrhu kroky správným směrem, ale současně jsme také trochu eh, neradi, eh, že více-méně pořád přetrvává ten současný status quo a v tom musím odporovat trochu svému předřečníkovi panu Gajerovi, eh, tedy musím odporovat jeho analýze. Já tady totiž nevidím to, že jsme eh, konečně překonali ten, pro, ten problém nezaplacených eh, plateb, pokud současně eh, přijímáme nové závazky výši 151 miliard euro. To se nám nepodaří vyřešit. A já doufám, že jednou najdeme v tomto parlamentu odvahu k tomu, abychom k tomu přistoupili nově a inovativně, že nebudeme jenom pořád sečítat a potom na základě toho vyplácet. Ehm, Děkuji vám. A nyní pan Ali na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodaji Fernandesovi za Eh, podrobnou zprávu, protože je to dobrý výchozí bod pro trialog. Rozpočet pro rok 2016 se vlastně odchyluje od předchozích priorit, jako jsou eh, například podnikání. Závazky klesají o 5% a skutečné platby se mají navýšit o 1,6%, takže očekáváme, že budou veliké nedoplatky a bude se to muset řešit na konci roku 2016. V této souvislosti jsme vděční za spolupráci komis, komisařkou Georgievovou, která se snaží vlastně uspůsobit plnění e, rozpočtu. Rozpočet má podporovat energetickou unii, jednotný trh, evropský program pro vzdělávání, sport a mládež má zvyšovat konkurenceschopnost, podporovat zemědělce a zajišťovat platby do EFSI. Evropský rozpočet také reaguje na nový vývoj v e, okolí Evropy Zvýšený rozpočet by měl řešit také migrační tlaky, ale musíme být opatrní, protože kvůli rostoucímu tlaku migrace ten strop možná nebude dostatečný. Zároveň si musíme uvědomit, že navyšování položek pro platby po započtení inflace ukazuje, že vlastně nejde o skutečné zvýšení. A to znamená, že celkově rozpočet je zhruba stejný. Také si musíme říci, zda je vhodné o 4% snižovat finanční zdroje pro hospodářskou sociální kohezi, když jsou stále přetrvávající rozdíly mezi jednotlivými regiony a státy. Obecně podporujeme to, že by rozpočet podporoval inovace, vytvářel pracovní místa, efektivně řešil migraci a že by se snažil o celkový rozvoj EU. Doufám, že se nám podaří dosáhnout nejlepšího výsledku v rámci trialogu. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Niriana na jednu minutu. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Fernandesovi za veškerou práci, kterou odvedl na zprávě. Myslím si, že je dobré, že eh, tady máme řadu společných styčných bodů, i když není dostatek. Došlo k určitému eh, zlepšení v mandátu pro rok 2016, ale nezměnilo se toho tolik. Stále přetrvávají úsporná opatření, negativní politiky a eh, to bylo ještě posíleno. Nedávná krize v Řecku by už měla být nějak dořešena. Měli bychom opustit tuto bolestivou cestu. Potřebujeme se více zaměřit na lidi, potřebujeme kvalitní pracovní místa a musíme zajistit eh, udržitelný růst. Také potřebujeme větší podporu politik soudržnosti. A je to velice důležité, abychom podporovali ty země, kde jsou eh, sociální a ekonomické problémy. Vlastně ty problémy, které přetrvávají z předchozího víceletého finančního rámce, jsou stále citelné a nový program nezačne eh, dříve a musíme jej tedy revidovat. Myslím si, že je to naše povinností vůči občanům. Děkuji vám, pan Maragal, na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. To nejlepší, co můžeme říci o tomto rozpočtu, paní Georgieva, pane Fernandesi, je to, že eh, nespůsobí přílišné škody eh, je vyvážený, je, eh, má tedy dostatek prostředků, budeme jednat až do poslední minuty, jako každý rok, a je jisté, že dospějeme k nějaké důstojné dohodě. Nicméně nárůst o 2,4% a o 1,6% na závazky, respektive na platby, Eh, vypadá tedy jako navýšení, ale ve skutečnosti to příliš velké zvýšení není. Dochází k velkému seškrtání eh, nezaplacených pladeb, ale není úplně jasné, zda se ta situace nezopakuje v dalších letech, až vlastně všechny programy budou plně spuštěny. Pozitivní je koncept LIFE, je to takový první eh, pokus Eh, ve snaze vlastně ekologizace rozpočtu. To vítáme. Ale pak tady je velice negativní aspekt a to je přetrvávající podpora projektů typu ITER. 500 miliard pro projekt, který způsobuje spíš pochybnosti než nějaké naděje. Eh, očekáváme ještě návrhy týkající se likvidace rozpočtu z roku 2013. Tento rozpočet eh, působí trochu jako orchestr na Titaniku. My nadále tady zpíváme, v tomto případě tedy přetrvává náš rozpočet, zatímco všichni okolo nás už hledají mnohem ambicioznější odpovědi, které budou výraznější. Eh, Ty diskuse, které se vedou třeba o Řecku, jsou jasným dokladem tohoto problému. Máme tady dialog mezi EU a USA. USA mají vlastně e, rozpočet na úrovni 20% HDP, u nás je to na úrovni 1%. Tento e, rozpočet je tedy také i, i relevantní, protože není součástí těch prostředků, které by skutečně Evropa měla využít e, pro řešení svých problémů. Děkuji a nyní pan Arnott na jednu minutu. Well, když se loď řídí na ledovec, musíme změnit kurz. Tady se hovoří o určité procentu HDP, týká se Unie. Samozřejmě, že HDP je zhruba třikrát tolik, kolik bereme na daních. Ne, ani nebere k úvahu velké náklady na dodržování evropské legislativy. A bude to vlastně zase stejný rozpočet, zase stejnou Evropskou unii. Ale jestliže tedy eh, řecká krize nás něčemu učí, že na to tedy už není čas. Jeden z problémů je zásada Evropské unie, stále uší unie protože tady si musíme připustit, že vůbec nic se nedá dělat efektivněji, všechno se dá efektivněji dělat suverénními národy a nikoli v bruselskou byrokracii. Já vám děkuji a dále má slovo pan Montel, paní Montel na minutu. Návrh rozpočtu na 2016 eh, se vyhýbá realitě, Snaží se eh, zvýšit o 2,2 administrativní náklady, tedy z toho, co na 2,4 v případě parlamentu. A dochází také k eh, navýšení hrubých eh, platů o 2%, důchodových odvodů o 5,5%, takže ty škrty, které Brusel chce provádět někde jinde, se neprovádějí tady. A to bude mít dopad na poptávku v členských zemích. A Přitom všichni čekají eh, na ten eh, Junckerův plán jako na mesiáše a doufají, že všechno se díky tomu vyřeší. Eh, přestože se předpokládá makroekonomická pomoc Ukrajině, což není český stát EU, tak se zdráhá poskytnout pomoc Řecku. Solidarita mezi Evropany tady není. A další absurdita je to, že se zvyšuje eh, rozvojová pomoc o 2%, zatímco eh, Martin Schulz požaduje, aby v Řecku byla eh, více, vláda složená z více stran. Pan Preda na minutu a půl. Děkuji. Já bych chtěl v první řadě poděkovat panu Fernandešovi, panu Spravodajovi za to, že zohlednil také stanovisko výboru pro zahraniční záležitosti týkající se rozpočtu já chci tedy vyjádřit svou spokojenost tím, že došlo k eh, výraznému navýšení eh, v návrhu rozpočtu eh, na vnější politiku Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že má Evropská unie mít dostatečnou váhu na mezinárodní scéně, tak musí mít také prostředky, aby mohla tyto ambice naplnit. Je tedy nezbytné, aby rozpočtové prostředky byly navýšeny v tom rozpočtu pro eh, komise a byly schváleny v tom eh, závěrečném rozpočtu. Musíme si uvědomit, že Evropská unie má eh, celou sérii programů, které by měly přispívat ke stabilitě a míru. A jinak tyto aktivity nebudou možné z finančních důvodů. V oblasti zahraniční politiky tento parlament chce, abychom se více angažovali v našem sousedství, to jak na východě, tak i na jihu. A mně tedy přijde nezbytné, aby eh, evropský nástroj sousedství byl dostatečně vybaven prostředky, abychom mohli podpořit ty státy, které nás obklopují a které procházejí problémy. Tak si myslím, že je potřeba, aby náš rozpočet na tento rok reflektoval naše angažma eh, v oblasti lidských práv a demokracie, protože i to je nepevnou součástí naší zahraniční politiky. Um, Pan Tomas, dvě minuty. Paní Tomas, dvě minuty. You have to... Káme na mikrofon. Uh, okay, okay, she will come afterwards. Tak to bude až posl... Pan Ashworth má minutu. Tato zpráva hovoří o odpovědnosti, o hodnotě za peníze a o, velký, a o velké, velké, na velký, vel, malý, a podpoře malých. A proto velice děkuji paní komisařce Georgieve, která opravdu vnáší zdravý rozum do rozpočtového postupu. Nicméně mám tady jistou obavu. Tento parlament eh, se velice podrobně zabývá o to, jak je naformulovan rozpočet, ale velmi málo se zajímáme o výsledky a výkonnost tohoto rozpočtu. To je neakceptovatelné akceptovatelné. Vážení kolegové, my vydáváme peníze daňových poplatníků, ale nemáme možnost, jak posoudit hodnotu za peníze. Nemáme eh, postup na měření efektivity a žádný skutečný dohled podrobný. A v důsledku toho naše rozhodnutí příliš často závisí na politických tradicích a málo vycházející ze zdravých eh, podložených důkazů. Děkuji vám. A dále pan Depré má minutu a půl. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Já bych chtěla, a to vás nepřekvapí, velice podpořit vynikající zprávu kolegy Fernandese. Především cením velice jasnou prioritu, kterou dal těm takzvaným třem E, tedy hlavně to je růst a zaměstnanost. Jak víte, přátelé, Evropa potřebuje růst jako e, chléb a proto bych chtěl zdůraznit význam Evropského investičního fondu. Zároveň ale je třeba zajistit prostředky určené pro Horizon 2020 a um, nástroj pro propojení Evropy. Eh, také tady je závazek posílit prostředky na migrační politiku a to především v bezprostředním čase na spravedlivé rozdělení žadatelů o azyl mezi členské státy. A chci říci, že je skutečně skandální, že některé členské státy, které eh, rády pobírají peníze ze strukturálních fondů, egoisticky odmítají skutečnou solidaritu eh, a nechtějí se ujmout pár desítek běženců. Také bych chtěl podpořit to, co říká zpravodaj. Potřebujeme prostřed, dostatek prostředků na Evropský program pro bezpečnost, tak jak jej nedávno komise navrhla. Teroristická hrozba je skutečná a bude přetrvávat a chceme-li s ní bojovat, pak evropské nástroje, zvláště Europol, musí dostat potřebné prostředky. Obecně, a teď se obracím na komisi, je třeba skoncovat se systémem, který já považuji za imbecilní a který mechanicky převádí prostředky agentur a nezohledňuje jejich priority ani naléhavost situace. Děkuji vám. Nyní pan Urbán na jednu minutu. Děkuji, naše frakce předložila mnoho pozměňovacích návrhů a řada z nich byla vložena do textu a podle našeho soudu to vylepšilo dokument. Nicméně Eh, nadále musíme obecně kritizovat tento návrh rozpočtu. Domníváme se, že je příliš rigidní a nedostatečný a že není na výši těch výzev souvisejících s hospodářskou krizí, která byla ještě zvýrazněna úspornými politikami rozpočtových škrtů. Bez skutečně ambiciozních politik veřejných investic, které budou eh, stimulovat tvorbu kvalitních pracovních míst, a bez změny produktivního modelu, který nebude záviset na fosilní energii, bude Evropa nadále řešit problémy se soudržností a neustále eh, budeme prožívat skutečná sociální dramata, která již nyní znají mnozí občané. Řekové jasně nahlas řekli už dost eh, těchto politik a už dost eh, Evropy úspornosti. Máte teď povinnost naslouchat tomuto národu. Děkuji vám a nyní má slovo paní Hybner minutu 30. I speak on behalf... Děkuji, pane předsedo. Já tedy <clears throat> hovořím za výbor pro ústavní záležitosti, který eh, nemá tak závažný zájem o rozpočtovou oblast, ale chtěla bych se zmínit o dvou větech. jedna pro nás, našem výboru je zvláště důležitá. Je to program Evropa pro občany. A na něj komise navýšila financování. Doufám, že toto navýšení zůstane netknuté i při vyjednávání. Jsme přesvědčeni, že v dnešní těžké době, kdy chybí důvěra, kdy musíme se přibližovat občanům, budovat důvěru a zlepšovat porozumění, právě tento program může mít velkou přidanou hodnotou. Druhá záležitost je iniciativa evropských občanů. Zase je to významný nástroj participatorní demokracie. Navrhujeme, aby tento program byl více zviditelněn v rozpočtu. Proto bychom navrhovali, aby tady byla vytvořena pod, lodož, pod položka, která by byla rozpočtově neutrální, ale zviditelněla by to. Děkuji. Eh, Moody, minuta. E, děkuji a ráda bych poděkovala panu Fernandezovi za jeho práci na tomto úkolu. A také vítám, že paní komisařka se zaměřuje na oživení ekonomiky. Ale nemůže se jednat o e, podporu současného tvaru ekonomiky. Musíme utvářet ekonomiku pro budoucnost. To je také úkol. Proto rozpočet na Horizon 2020 je tak důležitý a rozpočet, nebo trialog pro rok 2016, pro tento rozpočet by měl být použit, aby se to posílilo výzkum a inovace je podporován z horizontu 2020 a to je prostředek, jak můžeme zajistit dobrá kvalitní pracovní místa pro budoucnost budoucnost, která bude znamenat velkou technologickou změnu. A právě prostřednictvím této oblasti můžeme zajistit, že generace, které přijdou po nás i současné, budou mít eh, potřebná pracovní místa. Děkuji vám, děkuji vám. Pan Kuzmiuk, minutu. Já vám děkuji, pane předsedo, paní komisařko. E, chci v této rozpravě poukázat na to, že prostředky na závazky 153 milionů euro a e, prostředky na platby o 10 miliard euro nižší Eh, v nominálním eh, vyjádření do roku 2015 stoupají jenom o 2,4% a o 1,6%, což znamená, že v reálném vyjádření vlastně se nejedná o žádný vzrůst. Za té situaci těžko komise eh, dodrží všechny platby, které ještě neudělala. I když všechny tři instituce slíbily, že se sníží platby od 24 miliard v roce 2014 na 20 miliard na konci roku 2015, 2015 a 2 miliardy na konci roku 2016. To je velké snížení spožděných eh, plateb. Samozřejmě je to žádoucí, eh, pokud jde o beneficienty plateb a znamená to ovšem v praxe, že se to vlastně stahne, protože tyto spožděné platby se týkají předchozí perspektivy, čili z té současné perspektivy se to vezme a bude to, povede to prostě z velkému spoždění financování. Prosím, pan Olbrecht, minuta 30, pane předsedo. Paní komisařko, rok 2016 bude velice důležitý rok a to právě z hlediska rozpočtu. Za prvé to bude rok, kdy eh, se ověříme, zda bude fungovat meziinstitucionální dohoda, která se týká otázky plateb. Právě na přes rok se má snížit eh, spoždění za předchozí období na 2 miliardy. Uvidíme tedy, jestli v roce 2016 eh, se rozběhne nový systém činnosti a nejenom snižování spožděných plateb. A ta, navíc to bude rok, kdy uvidíme první efekt používání systému záruk, eh, říká se tomu Junckerův fond. Za třetí to bude rok, kdy musíme očekávat vlastně první důsledky období programování 2014 až 2020. Doufáme, že se už objeví první výsledky a také první platby což v souvislosti s prvním prvkem zmíněným je důležité, protože otázka pak je, zda nové platby nevytvoří vlastně stejný systém spoždění, jako to bylo předtím. Navíc rok 2016 bude také obdobím, kdy se bude rozhodovat o revizi rozpočtu a na kvalitě vydávání prostředků v rozpočtu 2016 bude do značné míry záviset způsob, jak se bude hovořit o revizi revizi víc, mnoho, dlouholet, víceleté perspektivy. A z toho hlediska tento rok bude pro nás mimořádně důležitý. Dě, Děkuji vám. Pane Gresku, na jednu minutu. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Evropský parlament má jít do trialogu s silným stanoviskem a s jasnými představami. Pro nás je evidentní, že tento rozpočet musí být zaměřený na rozvoj a investice, tak abychom mohli lepšovat život našich občanů. Musíme přestat s rozpočtovými škrty a musíme klást větší důraz na investice do lidí, abychom vytvářeli pracovní místa, abychom mohli podpořit vzdělávání, malé podniky a podpořit také demokracii v zahraničí a šíření našich hodnot. A v důsledku toho tedy očekáváme od Evropské komise, že bude eh, jasnější a transparentnější v, eh, ve veřejných výdajích. A vzhledem k přítomnosti rady také doufáme, že dojde i k podobnému přístupu eh, z její strany. Takže myslíme si, že v těchto jednáních by i rada měla být řádně zastoupena. Děkuji vám, pan Marinesku, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, komisařko, vy budete teď mít na starosti vyjednávání o rozpočtu na rok 2016. Panem Fernandezem, naším pravodajem, se znáte velmi dobře. Budete eh, mimo jiné vyjednávat i o eh, fondu EFSI. To nařízení je mimochodem velmi dobré. Ten rozpočet na příští rok bude referenční, a to proto, že poprvé Eh, eh, by tam měly být platby ve strukturálním ve eh, strukturálních fondech, bude potřeba dohnat těch 25 miliard spožděných plateb, také u kohezních fondů a také bude potřeba vrátit peníze do programu Horizont 2020. Je to tedy velmi složitá problematika, Eh, vy vidíte, že náš zpravodaj je velmi kvalifikovaný a má velká očekávání od těchto jednání. A já také doufám, že tato jednání se eh, budou odehrávat jinak, než tomu bylo v minulosti, na poslední chvíli, protože jinak by vždycky hrozilo, že ten rozpočet nakonec nebude přijatý. A doufám, že se podaří dosáhnout správné rovnováhy tomto eh, rozpočtu, tedy jak plateb, tak u zadlužení, u, tedy plateb eh, u kohezních fondů do roku 2020 a také, že se podaří eh, naplnit ten fond EFSI. Protože jinak ten rozpočet na 2016 přijatý nebude. Děkuji. Paní Tomas eh, ještě pořád v sále není, nebo už je tady, tak prosím, máte slovo. Madame la commissaire, pardon. Pane předsedající, paní komisařko, omlouvám se, ale je to opravdu zvláštní den. Eh, paní komisařko, možná si pomyslíte, že mám špatnou náladu, ale já bych řekla, že tento rozpočet nebo to spoždění v provádění eh, programu se sdílenou zprávou eh, vlastně přichází včas, aby ulevil nezaplaceným fakturám. Pro rok 2016 zdá se, že tady je konečně dostatečný manévrovací prostor, měl by se tady podstatně snížit eh, objem nezaplacených faktur na 2 miliardy, nicméně tady přetrvávají otázky. Za prvé, jak to bude s postojem členských států. Přejme rada konečně to, že vyřeší své dluhy, protože bohužel rok po roce stále eh, nedodržuje své slovo a ta solidarita tedy není vždy věc, kterou by se řídila většina představitelů eh, vlád a států. Pak tady je stále rozdíl 10 miliard mezi závazky a platbami a to ještě nic dobrého pro konec programovacího období, protože víme, že mm, to řešení krize s platbami je v podstatě jenom takovým účetním eh, trikem nebo účetní možností. Ovšem ten strukturální problém rozpočtu přetrvává, na konci programovacího období se hromadí nezaplacené faktury a členské státy se také snaží různě eh, Eh, hledat úspory eh, u těch evropských prostředků. Samotný ten víceletý model je zastaralý, eh, způsob financování je nejasný. Dnes diskutujeme o tomto tématu. Tento rozpočet, ano, sice je navýšením, ale stále tady je marže ve výši 2 miliard, jako kdyby EU nepotřebovala investice.

realita je totiž taková že bez dostatečných prostředků to není možné. proto považuji za důležité abychom v tomto vyjednávacím mandátu skutečně o to usilovali. děkuji. děkuji vám. pan van de na a půl. Děkuji vám, pane předsedající. Moje důvěra v pana zpravodaje je veliká. A stejně velká je má důvěra v paní Georgievu. Pokud dokážete, aby tato věc byla dovedena do úspěšného konce, pak eh, to nebude vůbec jednoduché. Prada by si přála, aby na jedné straně Evropa dělala stále více a více, ale když se o financování rozpočtu je velmi neochotná, my sami ale můžeme naši důvěryhodnost eh, zlepšit. Pokud je třeba dělat nové věci, musíme se těch starých zbavit. A myslím, že musíme být v tomto ohledu poněkud přísnější. Jedna věc je docela nápadná. Roční výdaje jsou vždycky nižší než částka, která byla na předchozí rok v rozpočtu eh, předvídána. Jsme docela zvyklí Eh, že se potom něco dělá prostě se spožděnými platbami, než aby se peníze poslaly zpět členským státům. Jsou eh, tady různé marže, které zůstaly v rozpočtu. Musíme udělat rozpočtový rámec, který by byl pružnější. Já za EPP mám na starosti dopravu a proto mě velice zajímá vztah mezi FC a SEF, tedy dostat zpět peníze ze SEF Děkuji, eh, paní Kare, eh, na minutu. Pane, pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, nejprve chci srdečně poděkovat kolegovi Fernandešovi za jeho práci. Jsem rád, že ty požadované prostředky jsou v souladu eh, s odhady, které jsme napsali do Fondu pro námořní a rybolovné záležitosti. Potřebujeme modernizovat loďstva a aplikovat související nařízení. Většina prostředků tedy by měla být k dispozici. Jak víte, pro výbor pro rybolov je důležité, aby ty prostředky umožnily řádné provádění společné politiky. V rozpočtu na rybolov a námořní záležitosti bohužel stagnují prostředky na mezinárodní dohody a na povinné příspěvky do rybolovných organizací a to je politování hodné. Společná rybolovná politika by měla přispět k dosažení cílů reformy, to je především cíl eh, maximální udržitelné těžnosti v roce 2015. Je to nezbytné, chceme-li dodržovat pravidla společné rybolovné politiky. Také očekávám, jak bude rozpočet vnímat rada, protože nechci, aby došlo k jakémukoliv snížení oproti návrhu komise. Děkuji vám. Děkuji vám a tím eh, přecházíme k vystoupením v rámci eh, Catch the Eye. Přihlásilo se pět kolegů, všichni dostanou slovo a nejprve pan Novakov. Děkuji, господин председател. Госпожо вице-президент, Paní předsedající, paní komise, lidé, kteří nejsou v této sněmovně, se příliš mnoho o tato čísla nezajímají, ale zajímají je výsledky. A toto je, myslím, jeden z prvních rozpočtů, který je založený na výsledcích. Máme před sebou významné výzvy, jako je situace v Řecku, na Ukrajině, na severní, v severní Africe, naše vlastní křehká ekonomika. A to vše se eh, Mm, plánuje, nebo opatření na to se plánují v tomto rozpočtu. Proto bych chtěla poděkovat za tento fakt. Jsem tady poměrně nová a proto si myslím, že by bylo třeba více dávat prostředků na um, iniciativu mládeže a na Erasmus+. Měli bychom být malí v malých věcech a velcí ve věcích, které jsou opravdu velké. Doufám, že budeme hlasovat pro více rozpočtů tohoto druhu. Děkuji. Už vtedy, kdy se točí tu debatu. E, teď se tedy jedná o rozpravu o e, rozpočtu na rok 2016. Tady si musíme položit zásadní otázku. Zda prostředky 153 miliard euro, s nimiž se počítá a směry jejich výdajů skutečně odpovídají na evropské problémy. Myslím si, že tak činí pouze částečně. Pozitivně hodnotím to, že se příštím roce předpokládá zvýšení nákladů na investice a také to, že poprvé se počítá se značně většími prostředky na bezpečí a stabilizaci v Evropě. Evropě. Ale bohužel je tady jedna významná slabina v tomto rozpočtu. Myslím tím výdaje na podporu malých a středních podniků. Musíme mít na, měti, že právě tyto podniky především vytvářejí nové pracovní příležitosti a bohužel to je i nadále zásadní problém současné společnosti. Proto si myslím, že můžeme hledat možnost, jak věnovat více finančních prostředků na malé a střední podniky. Eh, Děkuji, pane předsedo. Hovoříme tady o rozpočtu Evropské unie na rok 2016, kde jsou stanoveny platby a závazky ve výši 150 miliard euro. A to je v podstatě nic v porovnání s tím, co mají členské státy, nebo co by měly věnovat na záchranné programy, nebo to, co eh, utrátí eh, pan Draghi v té nouzové pomoci, aby ulehčil eh, zadlužení. V kontextu rozpočtových škrtů by tady měly být především v tom rozpočtu 2016 prostředky na boj se nezaměstnaností, na podporu malých podniků, na sociálně hospodářskou kohezi, pro udržitelné zemědělství, a také pro udržitelné, udržitelnou ekonomiku na, v odlehlých oblastech, na odstraňování rozdílů mezi severem a jihem a zejména na pomoc Řecku. Ako o úspěch. Jakovčič, pokud chceme, aby dnešní Evropská komise byla úspěšná, pokud také má parlament být úspěšný, tak je evidentní, že musíme investovat do hospodářského růstu. A to vlastně bude důkazem toho, jestli naše politika byla úspěšná. Kohezní politika je například velmi důležitým faktorem eh, u mnoha členských států. Eh, údaje, které jsou k dispozici, ukazují, že eh, kohezní politika vede k investicím velmi významným v řadě členských států. Samozřejmě, že důležitý je také Junckerův plán, který musí být úspěšný, nemůžeme si dovolit, aby eh, došlo k selhání. Všichni si musíme přát, aby jak komise, tak parlament byli úspěšní. Chtěl bych ještě něco říci k makroekonomickým strategiím. Já jsem zpravodajem pro oblast eh, Jaderského moře a byl bych rád, kdyby se nám podařilo najít společného jmenovatele pro financování různých projektů na mikroúrovni. Eh, Zene volt a füleimnek azt hallani, hogy... Pani Morvaj to byla hudba pro mé uši, když jsem slyšela, že rozpočet na rok 2016 umožní poskytnutí pomoci chudším státům eh, v duchu solidarity mezi bohatými a chudšími eh, zájmu větší soudržnosti. Ale samozřejmě to byly jenom obecné formulace, takže by mě zajímalo, jestli by nám pan zpravodaj nebo paní komisař nemohla říct to, co bude znamenat konkrétně co to přesně bude za opatření? O jakých rozpočtových eh, kapitolách tady hovoříme? Co třeba může očekávat maďarský občan od Evropské unie? co by například mohlo zabránit k tomu, aby Maďaři eh, emigrovali, aby se zlepšila životní úroveň. A co budeme dělat pro to, aby se zlepšila příjmová situace. Takže bych ráda eh, znala nějakou konkrétní odpověď na tuto otázku. A nyní bych chtěl dát slovo paní komisarce Georgievě. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem, eh, kteří vystoupili v této debatě. pokusit se, pokusit se být co nejstručnější a odpovědět konkrétně na otázky, které mířily na komisi. Za prvé, eh, tady zazněla řada poznámek týkající se těch rozdílů mezi závazky a platbami na rok 2016. Někteří vyjadřovali obavu o tom, že ten deseti miliardový rozdíl eh, by mohl znamenat, že se nám nepodaří snížit ten, ty nesplacené platby, které tady narostly v posledních letech. My se ale věříme, že tomu tak nebude. A to ze dvou důvodů. Za prvé, protože že přijímáme konkrétní opatření eh, v rámci toho plánu plateb, eh, který po nás eh, požadoval parlament, tak abychom se dostali z těch asi přibližně 20 miliard na 2 miliardy u těch nezaplacených plateb, neproplacených plateb. Eh, Čili dvě miliardy, to je poměrně eh, standardní eh, situace, to nebude nic neobyčejného. A potom, co se stane v roce 2016, tam už nebudeme pod tlakem toho předchozího víceletého finančního rámce, který po nás v tom loňském a v tomto roce požadoval značné škrty. Ale také ještě nebudeme pod tlakem toho, že budeme muset proplácet platby v rámci toho nového víceletého finančního rámce. Znamená, že rok 2016 je standardní v tom, že je možné, aby závazky byly vyšší než eh, platby o těch 10 miliard, eh, jak to bylo vypočítáno. A mohu vás ujistit o tom, že eh, my to budeme sledovat velmi pečlivě při provádění rozpočtu, jestli skutečně se nám daří to řídit na straně plateb správným způsobem. A za druhé, tady zazněla obava z toho, jestli máme Eh, používáme dobré makroekonomické údaje pro výpočet eh, eh, politiky soudržnosti pro ty jednotlivé státy, vzhledem k tomu, že se neustále mění ty, to jejich HDP. K té rekalkulaci by mělo dojít v roce 2016 a to se potom promítne do těch jednotlivých obálek, které jdou na politiku soudržnosti v jednotlivých českých státech. Potom tady několik poslanců hovořilo velmi výmluvně o tom, že by chtěli, aby tento rozpočet byl jiný, aby se více zaměřoval na priority, aby se více zaměřoval na výkonnost, na výsledky. My bychom také chtěli, aby to byl rozpočet, kde budou eh, administrativní výdaje řízeny velmi opatrně. Ano, eh, že to určitou dobu, než se podaří změnit to zaměření rozpočtu a my eh, doufáme, že brzy dojde k tomu, že ten rozpočet bude více zaměřený na výsledky a že eh, bude nabízet eh, několikanásobný zisk každého investovaného eura. A tím se dostávám k investicím do malých a středních podniků, protože Eh, od nich můžeme očekávat pracovní místa a hospodářský růst. Tady eh, díky tomu může dojít ke zvýšení životní úrovně, zejména ve státech, kde dlouhodobě je vysoká nezaměstnanost a tak eh, propojujeme v tom rozpočtu nejenom ty investice pro, do malých a středních podniků, ale také to propojujeme s Eh, Junkrových plánem. Potom tady zazněla velmi konkrétní otázka o Maďarsku, co eh, to bude znamenat, nebo jaký prospěch to budou mít maďarští občané a samozřejmě vám eh, musíme později dát konkrétní čísla, protože mě už nezbývá dostatek času, ale myslím, že tentokrát to bude jiné než v minulosti v tom, že Tam bude mnohem silnější komponent eh, na soudržnost, na strukturální fondy, na zemědělství, protože Maďarsko je stát, který má poměrně velkou, velký zemědělský sektor, ale také by se eh, do té situace měl promítnout Junckerův plán. A to by mělo také vést k posílení likvidity v našem finančním sektoru. Já velmi ráda s vámi bilaterálně proberu konkrétně, co to přesně bude znamenat pro jednotlivé občany v Maďarsku. Takže vám děkuji, pane předsedo a pane Fernandezi. Já se těším na příští jednání s vámi, ať už to bude ve dne nebo v noci. I když bych trošku dávala přednost tomu, aby to bylo ve dne. Jenom lehce dávala přednost. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, a nyní dostane slovo pan Fernandéš. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za veškerou práci, za toho konstruktivního ducha. Děkuji také kolegům, kteří se zapojili do přípravy evropského rozpočtu v tomto volebním období a v rámci mandátu pro trialog. My jakožto parlament se zhostíme své zodpovědnosti a jsem přesvědčen, že to tež bude platit i pro komisi. Jsme konzistentní, ambiciozní a já očekávám to tež také od rady. Doufám, že i rada bude vystupovat konzistentně, protože ne vždycky tomu tak je. Všichni víme, že při schvalování víceletého finančního rámce je zapotřebí jednomyslnosti. A jsou eh, členské státy, které neustále hlasují proti rozpočtům, eh, které přitom jsou součástí toho víceletého finančního rámce, nebo dokonce jsou nižší než v tom víceletém finančním rámci. A to se mi právě nezdá příliš konzistentní. Některé členské státy, bohužel v EU, neustále hlasují proti všem rozpočtům Evropské unie aniž by to veřejnost let kdy věděla. Chceme, aby byly dodrženy závazky, chceme, aby existovala flexibilita. A víceletý finanční rámec 2014-2020 je nižší než ten předchozí, ale zase dává větší flexibilitu a ty nástroje tedy je třeba využívat flexibilně. Třeba marže z předchozích let můžeme využívat. Budeme je potřebovat. Chceme tedy zachovat ten cíl, který jsme si stanovili třeba pro horizont 2020. Pokud jde o, nebo pokud jde o mechanismus Connecting Europe, je skutečně třeba co nejvíce minimalizovat dopad vzniku EFSI na tyto dva programy. Na tom jsme se všichni shodli. Růst, zaměstnanost, vnitřní solidarita, vnější solidarita, bezpečnost, to jsou naše hlavní cíle. A já doufám, že tedy parlament toto potvrdí přesvědčivým hlasováním. Děkuji vám a tím tedy uzavírám tuto rozpravu. Hlasování se bude konat zítra. Ještě než eh, předám slovo paní Jatermaky, mám tady jedno oznámení. Podle článku 190 odstavec 1 frakce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu mě informovala, že zítra při zahájení rozpravy o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě požádají, požádá tato frakce o odložení rozpravy na dobu, kdy bude moci být přítomna vysoká představitelka. Děkuji vám.